Pokračujeme v jednání. Bude to eh, zasedání k textům, které jsou k dispozici, jsou k prosím nějaké připomínky? Ne, takže eh, zápis z posledního zasedání můžeme schválit. Dalším bodem na pořadu jednání jsou rozpravy o případech porušování lidských práv, eh, demokracie a práva. A prvním bodem na pořadu jednání máme Irák a zejména eh, trest smrti vůči Tariku Azízovi a útoky na eh, společenství křesťanů. Prvním řečníkem na mém eh, pořadu jednání je pan Belder a má tři a půl minuty. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři, vážení kolegové. Jedny německé noviny 12. listopadu měly hlavní titulek, který zněl smrtelný hon na irácké křesťany. Přesně ten nadpis toho, nebo fotografie, která tam byla u toho článku, ukázala křesťanskou rodinu v hlavním městě v Bagdádě, kam se ta rodina uchýlila, protože islamští teroristé začali přepadávat obydlí křesťanských Iráčanů. Došlo k také útoku na křesťanský kostel, to bylo 12. listopadu. Není to tedy žádný ojedinělý případ. Křesťanská menšina v Iráku je vystavena pro následování již po léta a je to z důvodu jejich víry. To je tragická realita v Iráku. Proto také dochází k masovému exodu křesťanů z Iráku. Od roku 2000 2 se jejich počet klesl z 800 tisíc na 35 tisíc a 100 tisíc iráckých křesťanů jsou uprchlíky ve své vlastní zemi. Samozřejmě křesťané, kteří v zemi zůstali, očekávají od Evropy pomoc, protože křesťanské společenství v Iráku má velice prastaré kořeny. Je tam již od prvního století, existuje tam mnoho starých klášterů a kostelů a proto je nutné, abychom pomohli křesťanům v Iráku, pomohli těm křesťanům, kteří uprchli na kurdská území, snaží si vytvořit novou budoucnost ve své vlastní zemi. To platí i pro další křesťanské Eh, menšiny v jiných oblastech. Oni potřebují naši podporu, potřebují rovněž úvěry i úvěry pro mladé podnikatele. Evropské instituce musí vyvíjet nátlak na irácké úřady. Jde o to, aby v cestovních pasech nebyla označována náboženská příslušnost, protože tímto způsobem se velkým způsobem zvyšuje nebezpečí pro eh, příslušníky různých náboženských menšin, protože pokud je v cestovním pase uvedená náboženská příslušnost, tak to vede k velké diskriminaci. A dále bych rád pokusil pomocí eh, vztahu s iráckou delegací Eh, bych se pokusil poprosit irácké kolegy, aby ještě jednou se této situaci věnovali a měli bychom využít všech našich parlamentárních kontaktů s Irákem, abychom podpořili demokracii v Iráku. A jsem velice rád, že kolega Mauro vypracuje zprávu o Iráku. Je to opravdu velice důležité téma a na závěr bych chtěl říct radě a komisi. Dobrá rada zde není přítomna, ale tak se obracím alespoň na komisi, prosím, angažujte se v té věci. Snažte se neustále připomínat iráckým úřadům tuto problematiku tak, aby křesťanská komunita a její církev a kostely mohly v zemi i nadále existovat. Děkuji a nyní má slovo paní de Kaiser. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Od války v Iráku je tato země po osvobození eh, od diktatury ponořena do vlny násilí. Od eh, popravy Sadáma Husejna se nepodařilo utlumit projevy násilí. Právě naopak míra násilí byla vystupňována Evropská unie vystupuje proti trestu smrti a to je neustálý boj, který nikdy nekončí. Domníváme se, že zde v Evropské unii jsme učinili krok ku předu ve prospěch lidstva. Eventuální poprava Tarika Asize, který spolupracoval s tehdejším režimem by byla nedůstojná nejenom kvůli Tariku Azizovu samotnému, konec konců byl pozoruhodnou osobností, která ale byla zapletena do totalitního systému. A ještě má osobní připomínka v posledním okamžiku učinil obrovské úsilí, aby se jeho země otevřela. Ale zde nejde pouze o Tarika Azíze. Nemůžeme eh, brát eh, jeho trest jako symbol pro osvobození Iráku. A proto jsem eh, pro toto usnesení. Týká se to také útoků na křesťany. Jete máte jedna minuta. Five. Děkuji. Trest smrti, tak jako je napsáno v deklaraci lidských práv, je tím posledním odebráním lidských práv. A přesto v roce 2009 18 zemí popravovalo. Irák popravil přes 120 osob. Iránu proběhlo 388 poprav. Ve Spojených státech, v Číně a mohli bychom pokračovat dále, se také popravuje. Země, které uplatňují trest smrti, říkají, že lidé jsou popravováni ve jménu spravedlnosti. Ale trest smrti nemá se spravedlností nic společného. Evropská unie se zavázala, že bude pracovat na zrušení trestu smrti všude po světě a snaží se získat pro tuto myšlenku univerzální podporu. Toto usnesení připomíná, že tento boj proti trestu smrti ještě neskončil. Apelujeme na irsko, iráckou vládu, aby zrušila používání trestu smrti. Děkuji a nyní pan Van na minutu. Děkuji. Děkuji. Tmavé oblaka extremismu vidíme po celém světě, zejména pokud se zaměříme na náboženský extremismus. Padlo mnoho lidí se necítí bezpečně, musí utíkat do jiných zemí. Rovněž křesťané masivně odcházeli z Iráku. Oni jsou strukturální oběti extremistů v Iráku dochází k tomu, že pomocí velkého násilí se prodá, pronásleduje křesťanská komunita, která v zemi již žije po staletí. Proto oni potřebují naší podporu. Jde o to, aby byli schopni žít ve své domovské zemi. Evropská unie musí eh, tomuto problému věnovat nejvyšší prioritu. Podpora a pomoc Evropy je více než nutná. V tomto případě budeme moci zabránit tomu, aby eh, muslim byl, nebo muslimský extremista zavřel poslední dveře iráckého křesťanského kostela. Paní se vážené kolegyně, vážení kolegové, naše frakce podporuje zejména dva body obsažené v usnesení. Musíme pokračovat v boji proti trestu smrti a dále podporujeme tu eh, část, která se týká nevykonání tohoto trestu na Tariku Azízovi a ostatních. Každý eh, musí mít eh, právo uplatňovat svá práva v dané zemi. A my se angažujeme v této věci, ale jsme rozhorčeni, že jedna věc tu není obsažena. E, usnesení nechce hovořit o porušování práv, za které jsme zodpovědní. E, zahraniční vojska se dopustila nelidského zacházení a mučení a co se a Evropský soudní dvůr to odsoudil, je zcela neakceptovatelné, čeho jsme tam byli svědky. Chtěli bychom jasně odsoudit tyto postupy, kterých se dopustila americká i evropská vojska. Zaznělo tu obvinění, že docházelo k ilegálním únosům a pokusům o zabití v iráckých vězeních. To je třeba vyšetřit. Vyšetřování ve Velké Británii které bylo započato, musí pokračovat a e, pachatele musí být popohnáni k odpovědnosti. To se nesmí e, zamlčovat. Pane prezident, Děkuji, paní předsedající. Domnívám se, že jsme všichni zajedno v tom, že odsouzení Iráka eh, Azize, někdejšího premiéra eh, Sadamova eh, režimu v Iráku, je tragickou fraškou. Já se domnívám, že nemůžeme hovořit o tomto rozsudku, aniž bychom hovořili o dalších devíti z těch, eh, těch eh, rozsudků, které již byly v Iráku provedeny. Rovnováha mezi známými a neznámými osobnostmi se rozumí samo sebou. A samozřejmě odsuzujeme projevy terorismu, útoky proti křesťanským komunitám v Iráku, ale protože došlo k e, vojenskému obsazení v Iráku, neslo to sebou tisíce mrtvých, interní problémy a projevy napětí v iráckých městech pokračují. Má frakce proto předložila svou vlastní rezoluci. Děkuji. E, děkuji, paní předsedající v této rozpravě o situaci v Iráku a o odsouzení Tarika Azíze k smrti eh, a k, o útocích proti křesťanským komunitám v Iráku bych chtěla říci, že naše politická skupina je zcela jednoznačně proti eh, trestu smrti Chtěli bychom vyjádřit eh, rozhorčení nad eh, zhoršením situace křesťanů v Iráku. Před nedávnem eh, došlo k útokům na křesťany v Iráku. Došlo také k braní rukojmí a dokonce došlo k 50 případů zabití během října. Chtěli bychom eh, těmto skupinám obětí vyjádřit svou solidaritu a chtěli bychom vyzvat irácké orgány, aby učinili vše, aby zajistili eh, bezpečnost pro křesťany v Iráku a zajistili jim svobodu vyznání a ochránili všechny náboženské skupiny v zemi, aby se zmírnilo eh, násilí mezi různými etnickými skupinami. Je třeba zajistit větší toleranci. To byly za, eh, a nyní příspěvky za jednotlivé skupiny, za EPP, jedna minuta, pan Grip. Děkuji. Trest smrti pro Tárika Azise a celé drama těch křesťanských, pronásledovaných křesťanských komunitů, To jsou samozřejmě dvě témata, o kterých bychom měli jednat odděleně, ale ono je možná dobré, že máme o tom společnou rozpravu, protože v usnesení říkáme, že chceme spravedlnost pro Irák a spravedlnost v Iráku. V Iráku, protože tito křesťané jsou samozřejmě nevinní. Křesťané, kteří se stali rukojmími fundamentalistických projektů. To je vlastně situace v Iráku. Chceme také spravedlnost pro Irák, protože procesy, ke kterým momentálně v Iráku dochází, je to ten proces stabilizace, ten nesmí být zastaven a nesmí být ohrožen popravou eh, člověka, který je vinen, ale který nesmí být popraven. Proto si myslím, že toto usnesení by mohlo mít zcela konkrétní dopady. Pokud se nám podaří tato témata zahnout také do dohody mezi Evropskou uní a Irákem. Potřebujeme určité podmínky, určitá kritéria, která bude muset eh, Irák splnit, a to je dodržování lidských práv a ochrana křesťanů v Iráku. Děkuji nyní paní Gomez za skupinu SAD na jednu minutu. Irák a Iráčané dlouho trpěli a stále trpí režimem Sadáma Husseina. Od vojenského obsazení Iráku se očekávalo, že dojde k zlepšení situace lidských práv v zemi, ale my jsme slyšeli o těch vězeních, o těch únosech, slyšeli jsme o vraždách a slycháme o útocích. Prezident Iráku již ohlásil, že by byl ochoten roz, nepodepsat rozsudek smrti pro Tarika Azize z humanistických humanitárních důvodů. My jsme samozřejmě proti rozsudku smrti, my jako Evropský parlament, eh, nezávisle na tom, koho se týká a kde na světě eh, je někdo ke smrti odsouzen. My chceme, aby došlo ke zrušení trestu smrti na celém světě a také požadujeme, aby trest smrti pro Tarika Azize nebyl proveden. A samozřejmě Samozřejmě to vše, k čemu dochází eh, ohledně křesťanů, to je strašná věc, tyto útoky. Irák má dlouhou kulturní tradici a křesťané jsou jeho součástí a je v zájmu Iráku tuto kulturní tradici zachovat. Ale samozřejmě Irák trpí sektářským násilím, teroristickým násilím, náboženským násilím. A proto je nyní více než kdy jindy důležité hovořit s Irákem o těchto otázkách, vyzvat Irák, aby zrušil trest smrti. Kolegové a kolegyně, prosím, držte se časového omezení. Já vím, že to je otázka, která budí a, mnoho emocí, ale přesto vás poprosím nyní paní Šáke za Alde na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, kolegyně a kolegové. Po invazi do Iráku došlo k moratoriu trestu smrti, nicméně v roce 2004 byl, bylo toto moratorium zrušeno. Stovky lidí byly odsouzeny k smrti a mnozí popraveni. Lidská práva jsou nezbytná pro stabilitu jakékoliv země, včetně Iráku. A týká se to i politiků a bývalých politiků, protože jsou často přímo odpovědní za porušování lidských práv. Všichni víme, že porušování lidských práv za zodpovědnosti Tarika Azíze a Sarama Husajna byla obrovská. Nicméně, řádný proces je nezbytný pro zajištění usmíření a konstruktivních kroků k lepší budoucnosti. Evropská unie je společenstvím hodnot a je jedinečná především ve svém postoji k trestu smrti, který zcela zrušila. Co se týče vztahu se Spojenými státy, Čínou, Irákem nebo Iránem, vždy apelujeme na to, aby lidem nebylo ubráno zásadní právo na život jako trest. Jalal Talibány řekl, že nepodepíše eh, příkaz k vykonání trestu smrti nad tarkem Azízem a my to vítáme. Mělo by to být součástí právního státu, kde se respektují lidská práva všech občanů. Evropská unie je připravena pomoci irácké vládě vybírat se tímto, ubírat se tímto způsobem. Stabilita Iráku je velmi křehká a může být takovýmito státem schválenými popravami narušena. Podepsat druhou přílohu k příslušné úmluvě a také eh, protokol k chartě základních práv a svobod by postavila Irák jasně do pozice dodržování lidských práv a pomohlo by jim udržet se na dobrém místě v mezinárodní společenství. Nyní pan Koval, ale pokud se nepletu, tak ho tady nemáme pro tuto chvíli. Dobrá, takže tím pádem předáme slovo paní Veržat za skupinu GUE na dvě minuty. Merci, madame la présidente. Mon groupe... Děkuji, paní předsedkyně dající má politická skupina se připojila k společnému usnesení a to i k usnesení o Tibetu a myslím, že dnes odpoledne eh, tu vládne eh, realistická nálada. Za prvé je sál poněkud prázdný a za druhé také eh, podle způsobu, jak přistupujeme k těmto tématům, hovoříme o té či oné zemi nebo o tom či onom tématu a celá rozprava probíhá o porušování lidských práv, ale evropská úroveň někdy ztrácí věrohodnost, když se snažíme eh, prosazovat eh, západní chápání lidských práv ve východních zemích, ale tady jde o Tarika Azíze a o velký počet poprav. A to se dotýká i žen a dětí. Přála bych si, kdybychom stejně rozhodně odsoudili situaci eh, mnoha osob, která se dostala eh, do vězení, trpí mučením, aniž byla právo právně eh, Měli bychom věnovat pozornost i situaci dětem během Mezinárodního dne násilí na ženách, protože ženy se stávají velice často obětí násilí v Iráku. To bychom měli stejným způsobem pranířovat. V USA se také provádějí popravy a ze všech těchto důvodů paní předsedkyně se eh, zdržela má politická skupina tohoto usnesení a týká se to také usnesení k Tibetu. Děkuji. A e, nyní pan Obermajer. Děkuji, paní předsedkyně. 10.11. při bomboném útoku e, na křesťany bylo usmrceno pět e, lidí a před několik, několik dní předtím byl proveden útok na katolickou katedrálu a ten vedl k 40 mrtvým a mnoha desítkám rukojmí. Takže je to opravdu tragický obraz křesťanů v Iráku a on ten obraz neplatí pouze pro Irák, ale po celý střední a blízký východ. Nejsou to ojedinelé případy, je to spíše globální trend, který se neodehrává někde, ale u hranic Evropy, stejně tak v Egyptě a bohužel se tento trend rýsuje i v Turecku. Evropská unie má k dispozici dostatečný na takové prostředky, aby bojovala proti útokům na křesťany. Vzpomněme si pouze na Kypr, kde po tureckém ob- eh, obsazení bylo zni- zničeno asi 140 křesťanských kostelů, či se z nich udělali mešity. A to nebylo v Iráku, to bylo přímo v oblasti Středomoří, eh, vlastně na kraji Evropy. Proto si myslím, že by bylo dobré zavést stálý systém monitorování pro následování křesťanů na celém světě. Následovat by museli konkrétní akce, například jasné doložky v mezinárodních obchodních dohodách, které se budou věnovat pro následování křesťanů. Není možné, že chceme na jednu stranu dělat obchody s ostatními zeměmi, ale jsme slepí vůči tomu, když pro následují křesťany. A teď k Dáriku Azísovi. Já si myslím, že i bývalí členové režimu Sanajma Husejna mají právo na spravedlivý proces. Není možné, že se někdo pouze mstí a už vůbec ne v e, takto mladém státu, který se stát demokrat, chce stát demokratickým státem. To není akceptovatelné a je doufám, že Evropská unie přistoupí k op- odpovídajícím opatřením. Děkuji. Nyní jednotliví řečníci, nejprve paní Delang na jednu minutu. Ano, děkuji, paní předsedkyně v Evropské unii vidíme, že je to soukromá záležitost eh, vyznání ženské svobody, ale v Iráku křesťané projevují velkou odvahu, když se hlásí eh, ke své víře. 31. října byly útoky, ale mezi tím i v Mozulu minulé pondělí a eh, můj kolega uvedl již počet, který ukazuje, jak eh, rychle se snižuje křesťanská komunita v Iráku. Přes 100 tisíc uprchlíků ve vlastní zemi. Zdá se, že je tu opravdu systematické úsilí vyhnat tuto skupinu a my nemůžeme nečinně přihlížet. Evropská unie eh, musí nejprve popohnat k zodpovědnosti slabé irácké instituce. A kolega Mauro řekl, že se při jednání s Irákem hovořilo také o tom, že je třeba zajistit pro irácké křesťany eh, bezpečné prostředí. V delegaci se budu o to zastávat. Vážená paní předsedkyně, musím říci, že se mnou opravdu otřáslo, kolik nevinných osob muselo přinést za svou víru tu nejvyšší oběť v Iráku. Je potřeba odsuzovat takovéto zákroky proti křesťanům v Iráku. Svoboda vyznání musí být nepodmínečná. musí platit pro všechny a stejně. Záruky lidských práv potom umožní předcházet dalším konfliktům a naopak usnadní usmíření. Evropský parlament by měl podporovat irácký národ a pomoci mu bojovat proti terorismu a násilí a podporovat ho také v jeho demokratizaci. Děkuji mnohokrát, pan Kelam na jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Více než 50 křesťanů bylo v Iráku zavražděno extremistickými skupinami a to za jeden měsíc. Nová irácká vláda má odpovědnost za zajištění bezpečnosti a rovnoprávnosti všech náboženských komunit, protože pouze tak si může Bagdád získat důvěru, a to nejenom mezi vlastními občany, ale také ve vztazích s Evropskou unii. Tato situace je alarmující v řadě zemích na Blízkém a Středním východě, kde tradiční křesťanské komunity musí utíkat ze svých zemí anebo se stát eh, vyhnancem ve vlastní zemi. Myslím si, že, vyle, že je velice důležité, aby paní Ashton často při vyjednávání o zahraniční politice hovořila o svobodě vyznání a že budoucí dohody těchto zemí s třetími zeměmi by vždy měly obsahovat doložku o svobodě vyznání. Pan Paleckis na jednu minutu. Paní předsedkyně, během posledních let křesťanské menšiny byly předmětem útoku a persekuce. Zastrašovali je leteckými eh, a výbušnými útoky a snažili se je vyhnat z vlastní země. Po americké invazi se situace ještě zhoršila. I oni tedy se musí zhostit své odpovědnosti. Nenávist mezi náboženskými komunitami se dostala do takové úrovně v Iráku, že je nebezpečná pro celý stát a demokratický svět čeká na to, až Irák zruší trest smrti. Vítám rozhodnutí iráckého prezidenta nepodepsat eh, rozkaz k vykonání popravy nad Tarikem Azízem, ale budeme se dívat na to, jak se k tomu bude stavit parlament dále. Pan posled na minutu. Paní předsedající, po dvou tisícile, tisících let přítomnosti křesťanské komunity v dnešním Iráku je skandálem, že právě po zásahu takzvaného západu a za demokratické vlády, kterou podporujeme, čelíme nebezpečí, že křesťanská menšina z Iráku zmizí. S tím se nemůžeme smířit, protože ono to překračuje to všeobecnou otázku náboženské svobody. On je to skandál, do nebe vonající skandál a já jsem rád, že v prosinci přijdou mezi nás křesťančí biskupové z Iráku a budou nás detailně informovat o situaci jejich náboženských komunit v zemi. Musí nám být jasné, že ne, není možné, abychom zde vysílali jakási pouhá gesta. My neseme hlavní odpovědnost. 80, 80% Evropanů jsou křesťané, samozřejmě. My jsme ze všeobecného hlediska pro náboženskou svobodu. Ale kdo se má jinak postarat o křesťany, když ne my? Jde o křesťany, kteří dokonce přežili ten strašlivý režim Sadáma Husejna a najednou čelí existenciální hrozbě. Je tedy důležité, aby Evropský parlament se v rámci své práce, která se týká menšina, se zaměřil na tuto skupinu. Já apeluji na paní Kate Ashtonovou, aby nás pravidelně informovala o situaci křesťanů. Děkuji, že z vás žádá o slovo. Nejprve pan Sonik. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Křesťané jsou zabíjeni vždy a všude. V Iráku, v Nigerii, v Egyptu, předtím v Sudánu, v Indonésii. A zítra, jestli nebudou zabíjeni a jestli eh, na ně nebudou konány pogromy, tak mus, budou muset žít jako parájové i v zemích, kde mají daleko starší kulturní kořeny než islám. Západní muslimští intelektuálové apelují, ale nic se v jejich zemí neděje. Jedinou vinou těchto, jedinou vinou těchto lidí je, že mají stejné náboženství jako Evropané a Američané. Islámský fundamentalismus ničí arabské křesťany. Žádná komunita se to nezaslouží. Neexistuje žádná země vycházející z křesťanské kultury, kde by se zacházelo s muslimy tak špatně jako s křesťany v muslimských zemích. Náš parlament by měl připravit zprávu o situaci křesťanů v islámských zemích. Evropské instituce by měly projednávat tyto otázky při vyjednávání s těmito zeměmi. Děkuji, pan Schleicht, prosím. Det finns inget mer ologiskt än dödsstraffet No. Děkuji. Asi není nic logičtějšího, než ukázat na to, že trest smrti je špatný. V Iráku lidi utlačovali po mnoho let. Nejprve je utlačovali během Sadama Husajna. Následně je utlačovala okupační moc, jejímž nejvyšším zájmem bylo vytvářet moc spíše než demokracii. Když někdo tuto okupační moc kritizuje, tak je utlačován. A teď v té zemi utlačují i křesťany. Je potřeba ukončit útoky a útlak v Iráku a je to naše odpovědnost. Klidně by se tomu dalo říci etnická čistka. Nazvíme to právným jménem, správným jménem. Snaží se tyto lidi vytlačit z Iráku a je potřeba tomu zabránit. Nesmíme je posílat pakliže se uh, utečou do Evropy zpátky. Určitě irácká vláda má dobré úmysly, ale my všichni musíme dělat více, abychom chránili křesťanskou komunitu v této zemi, která je diskriminována a zabíjena s jedním cílem, a to s cílem úplné eliminace ze země, kde působí 2000 let. Evropská unie by měla vystupovat v této záležitosti velmi odvážně, neměla by se autocenzurovat a sledovat politickou korektnost, což vidíme z rezoluce, kterou za chvíli přijmeme. Je potřeba zabývat se také utečenci z Iráku a zároveň systémem v Iráku. A chtěl bych apelovat na Catherine Ashton, aby svoboda vyznání a křesťanské komunity se staly jedním z hlavních bodů při jednáních evropské diplomacie s Irákem. Děkuji a paní Sury. Merci. Les chrétiens sont sans doute un des... Děkuji. Křesťané jistě patří k skupinám, které jsou nejvíce pronásledovány. Některé extremistické skupiny je pokládají za legitimní cíle na Blízkém východě a jde o to, eh, vyhnat z tohoto regionu toto náboženství, náboženství, které zde vzniklo a je eh, nutné dosáhnout rovnováhy události v bagdánské katedře ale jsou jenom vyvrcholením situace, kterou jsme příliš dlouho pouze sledovali. Evropská unie musí aktivně vystupovat, je také obchodním partnerem v tomto regionu a musí jasně vystoupit proti této situaci. Ať už je to diskriminace v jakékoliv podobě, nemůžeme ji akceptovat. Demokracie tam může zvítězit pouze, pokud budou zachována základní lidská práva jako jako náboženská svoboda. Presidente, da questo parlamento... Děkuji, paní předsedající. Parlament musí zcela jasně pozdvihnout svůj hlas proti těmto útokům na křesťanskou menšinu v Iráku. Ono je to velice dlouhá eh, historie mučenictví, diskriminace, neustále se to opakuje. Jde o to, že je třeba podpořit tyto skupiny v Iráku, v Kurdistánu, je třeba ochránit jejich identitu. Dnes bych chtěl poukázat na to nejabsurdnější na celé věci a odsoudit to. Křesťanská víra kříž se stává symbolem ďábla, nebo se tak alespoň zdá, ale kříž je přeci symbolem svobody, protože Ježíš pomocí své smrti osvobodil lidstvo od hříchu. A bylo by hřích, je hříchem, že někdo je zavražděn v kostele pouze, protože do něj vešel. Paní předsedkyně, Evropská komise souhlasí s Evropským parlamentem v jeho veliké obavě, kterou tak z... krásně zmínili poslanci a poslankyně. Rada pro zahraniční záležitosti v pondělí zásadně odsoudila nedávné teroristické útoky, a to především ty, které se soustředily na místa, kde se združuje civilní obyvatelstvo, včetně křesťanů a muslimů a jejich svatyní. Závěry předložené paní Ashton také zdůrazňovaly, že nová irácká vláda se bude muset více věnovat národnímu usmíření. Následně by měla reprezentovat zájmy všech Iráků bez ohledu na jejich národnostní či náboženský původ. Ochrana lidských práv a práv menšin se musí stát hlavní prioritou. Evropská unie velmi často zdůrazňuje obavy z nedodržování lidských práv při jednání v Iráku. Týká se to jak svobody vyznání, tak trestu smrti. Před deseti dny Evropská unie přímo apelovala na irácké orgány na základě rozhodnutí nejvyššího soudu odsoudit k trestu smrti pět zástupců bývalého režimu, včetně Tarika Azíze. Evropská unie připomněla, že je kategoricky proti vykonávání trestu smrti za jakýchkoliv okolností a že žádá globální moratorium eh, jako první krok ke zrušení trestu smrti. Lidská práva jsou prioritní prioritním bodem v dohodě o spolupráci, kterou chceme podepsat s Irákem v odpovědi paní Delange. Od roku 2003 důležitá součást naší spolupráce a s Irákem se soustředila na lidská práva a základní svobody. Například prostřednictvím asistence společenství a Justlexu. Financovali jsme také pomoc těm nejzranitelnějším Irákům. Mnozí z nich z jasných důvodů jsou vyhnanci z vlastní, ve vlastní zemi a žijou v oblastech, které jsou obydleny menšinami. My jsme na jednu stranu se snažili podporovat informovanost o lidských právech a také prosazovat lidská práva. Snažili jsme se rekonstruovat školy v oblastech, o kterých už jsme hovořili a kde žije velká křesťanská menšina. Humanitární pomoc se dostává k těm nejzranitelnějším v Iráku i mimo něj. Nicméně pomoc Evropské unie se nemůže zaměřovat na určité náboženské či národnostní komunity. Nicméně může pomoci těm nejzranitelnějším Iráčanům, a žijí kdekoliv. My nepodceňujeme veliké úkoly, které stojí před iráckou vládou. Víme, že není jednoduché vykořenit extremismus, protože extremisté se snaží posilovat barbarskými činy náboženský rozkol. Bezpečnost, demokratizace a lidská práva a rozvoj jsou provázány. Evropská unie chce i nadále pomáhat Iráku ze všech sil při dosažení pokroku ve všech těchto oblastech, protože si to iráčtí lidé zaslouží. Děkuji. Také děkuji, pane komisaři. Dostala jsem sedm návrh o usnesení. Tato rozprava o nich nyní končí a hlasovat se bude po zbytku rozprav. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, tedy Tibet pláne na zavedení Číny.